Dámy a pánové, pan předseda. Señorías, se abre la sesión. Dámy a pánové, myslím, že bychom měli zahájit eh, dnešní, dnešní dopolední plenární zasedání. A první bod na našem programu je zpráva paní Balcány. Mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Takže na čtyři minuty mi dovolte, abych předal slovo paní zpravodajce, paní Bace.